o Iránu, především o případu Sherin Ebady. Máme tedy eh, návrh eh, šesti politických frakcí, je to nahrazeno tímto novým textem, není zde žádný pozměňovací návrh, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato velmi velkou většinou. A podle pořadu jednání budeme hlasovat o návrhu usnesení o Gvineji. Takže zde máme tento návrh čistě politických frakcí, který navrhazuje ten starý text, ten není zde pozměňovací návrh, takže hlasujeme o celém návrhu usnesení pro, proti, zdrželi se, přijato, blahopřeji. A teď návrh usnesení o svobodě tisku v Keni. Takže máme zde tedy tento nový text, znáte už tu větu, takže hlasujeme o celém společném.